neúčastnili eh, na řešení bylo by správné, aby ti daňoví poplatníci. Pan předseda přerušuje řečníka. Děkuji. A nyní má slovo pan Petr Luhan. Prosím. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez că raportul referitor la